i Evropský summit o romské otázce. Nejdříve dostanou slovo um, autoři této otázky, paní eh, Flašiková Beňová. Na dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Počkám, než si paní komisařka sedne, aby mě slyšela. Všechny poslanecké otázky předložené komisi a rady při příležitosti Evropského samitu o Rómech spojuje několik společných jmenovatelů. Prvním je nespokojenost se současnou situací většiny Rómů v Evropské unii. Touto tematikou souvisí nespokojenost s čerpáním anebo úrovní čerpání prostředků z předstupových a strukturálních fondů na účel začlenění Rómu do zbytku společnosti a jejich resocializace. Dalším důležitým bodem je také úloha organizací z občanské společnosti, včetně romských organizací, na zapojení řeš- na řešení problémů. Oba body jsou důležité, ale chtěla bych připomenout, že velice důležitý je také způsob, jakým se uvedené problémy budou řešit. Buďme upřímní sami k sobě po vágních politických deklaracích a nečinnosti je nás více, kteří cítíme potřebu přejít ke konkrétním krokům. Jsem nekompromisní zastánkyní lidských práv. Všechna moje vystoupení v Evropském parlamentu v těch šesti letech vždy zahrnovaly tento kontext. Během těchto šesti let jsem si vyslechla také několik diskusí o diskriminaci romského etnika, o potřebe řešení problémů romského etnika. Přes bohaté rozpravy jsme dodnes nebyli schopni přijmout žádné zásadní nástroje na konkrétní vyřešení a jsem přesvědčena, že je to způsobeno především tím, že se formálně zaměřujeme na terminus technikus diskriminace a neřešíme skutečné důvody, které způsobují současný stav, v kterém se romští spolupčané nacházejí. Pokud chceme vyřešit problém Romů, musíme první řadě se zaměřit na dodržování mezinárodních smluv, vnitrostátního práva, ale také mezinárodních dohod. Mám na mysli dohodu o právech dítěte. To je dohoda, která má ustanovení, která jsou porušovaná v mnohých romských rodinách. Budu hovořit o Slovenské republice kde mají zabezpečenou eh, bezplatnou eh, starostlivost a také bezplatné vzdělávání na základních a středních školách. To vše financuje stát a přesto ani v těchto dvou politikách se nedodržují základní práva dítěte. A poslední věta, pane předsedo. Pokud chceme skutečně objektivně hovořit o řešení problému Romů, pak musíme řešit důvody a příčiny, které ke diskriminaci vedou. Děkuji. Gracias. Senora Flašiková. Děkuji. Eh, paní Flašiková. Paní Flotr na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Agentura pro základní práva mm, svědčí o tom, že Romové jsou diskriminovány z hlediska přístupu k práci, ve zdravotnictví a také přístupu k bydlení. Jsou tedy menšinou, která trpí největší diskriminaci. Roku 2009 jeden Rom ze čtyř byl eh, předmětem eh, vážného zastrašování, násilí a to v 12 posledních měsících také. Jeden Rom ze tří byl zadržen policií opět přijet během posledních 12 měsíců a tato situace marginalizace je ještě doplňována nevědomím o vlastních právech. Tato situace se týká takřka 10 milionů osob v Evropské unie, kteří se mohou opřít o chartu základních práv. A Jsou to státy, které podepsali dohodu o těchto právech, které tvrdí, že dodržují tuto politiku eh, nediskriminace. Docházelo k násilí eh, v Itálii 2007. To vyvolalo eh, reakci, která konečně vedla k tomu, že se v září 2008 konal první summit. Nicméně je nutné volat po rámcové strategii z hlediska integrace, včetně směrnice o inkluzi. A tato směrnice stále ještě není na světě. Členské státy jako Francie a další udržují stále přechodná opatření z hlediska eh, nemožnosti přístupu k, eh, na trh práce, týká se to Rómů, ale také dalších příslušníků menšin. Státy by eh, se měly vzdát také toho, že by docházelo k zasílání těchto Rómů do různých táborů. Je nutné Eh, se opřít o dokumentaci, která vznikla. Co se týče Evropské komise, já bych chtěla připomenout rezoluci z 11. března 2009 Evropského parlamentu, která se týká sociální situace Romů. Tento rok, který je rokem boje proti chudobě, si myslím, že bychom měli konečně rozhodnout o tom, jak nejlépe používat naše nástroje, naše strukturální fondy právě za účelem nápravy eh, této vážné situace. Děkujeme. Pani Floutr. A nyní poprosíme zástupce rady, pana Lopéze Garida. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, rád bych reagovala na otázky, které položila paní Flašíková i paní Floutre. Jde o záležitosti, které mají propojení na lidská práva a zároveň, které mají dopad na nás, na všechny. Jde o záležitosti, které mají dopad na velikou část naší populace, protože romské etnikum, jak víte, je největší etnickou menšinou v celé Evropské unii. Jde o problematiku, která je nám všem dobře známa. Jedna z otázek byla otázka spojená s využitím strukturálních fondů, pokud je o závěry, ke kterým dospělo španělské předsednictví v tomto ohledu a které bychom chtěli přijmout respektuje deset základních principů, které by se zabývaly revizí stávajících operačních programů a zároveň možnosti využití strukturálních fondů pro tuto problematiku. Dále to budou záležitosti, které bychom chtěli mít k dispozici v roce 2014. To znamená regulace této oblasti, nařízení, které by umožnilo lepší integraci romského etnika. Chceme prosazovat integrované přístupy v městských, ale i v městských oblastech, ale i na venkově, tak abychom zajistili integraci romského etnika. Dále je to Dále je to respektování článku 7 Fondu pro regionální rozvoj, který bychom rovněž chtěli využít. Očekáváme rovněž aktivity na místní úrovni místních orgánů. Domníváme se, že proto, abychom strukturální fondy mohli využít pro romské etnikum, proto je důležité, aby došlo i k aktivnímu zapojení zapojení místních orgánů, různých eh, romských organizací, tak abychom toto etnikum zapojili do všech etap, to znamená plánování, monitorování, hodnocení, využívání evropských fondů. Evropská rada v rámci svých závěrů přijde s určitými doporučeními Evropská komise by měla poskytnout technickou podporu členským státům a místním orgánům. Budeme se snažit o horizontální koordinaci celé problematiky na úrovni členských států a o vertikální koordinaci na úrovni evropské, národní, regionální, místní. A nyní otázka, zda má či nemá trio připravenou strategii. V rámci pracovního programu TRIA je velice explicitně stanoveno to, že se budeme snažit o sociální a ekonomickou integraci romské menšiny. Toto je jasně stanoveno v našem pracovním programu pro Rady pro všeobecné záležitosti a zároveň to v souladu s naší strategií, kterou jsme připravili pro následující rok a půl. Jde o právě období, které pokrývá pracovní program TRIA. Samozřejmě, že v tomto ohledu zde máme krátkodobá i dlouhodobá opatření, které můžeme přijmout a které bychom chtěli přijmout. Jednak z krátkodobého hlediska to bude udělení priorit nástrojům, o kterých jsem se před chviličkou zmínil, a zároveň snaha přijmout pracovní program. Pracovní program, který by reagoval na problematiku, na problematiku řekněme, mm, toho, že romské děti navštěvují zvláštní školy, v případě, kdyby neměli navštěvovat tyto školy, jde o disproporční situaci, dále je to záležitost nedostatečného přístupu k bydlení, nerovnosti na pracovním trhu, otázka o SVČ a tak dále. Z dlouhodobého hlediska bychom se chtěli zaměřit na prosazování těchto politik do všech našich evropských politik. Jednak je to otevřená metoda spolupráce, dále základní práva, boj proti diskriminaci, regionální rozvoj, vzdělávání, přístup k veřejným službám, přístup k ostatním sociálním záležitostem a veřejným samozřejmě veřejným službám, jak už jsem se o tom zmínil. Pokud jde o boj proti diskriminaci, je všeobecně známo to, že španělské předsednictví se snaží v průběhu šesti měsíců prosazovat tu boj proti diskriminaci. Snažíme se i v rámci programu TRIA prosadit směrnici. Směrnici, která zatím nebyla přijata, ovšem byla by to jakási integrující směrnice, která by bojovala proti diskriminaci páchané na Romech a zároveň by zajistila rovná práva to znamená, že by zde byly zastoupeny i všechny skupiny, které trpí diskriminací a konkrétně především romské etnikum. Děkujeme, pane Lopési, a nyní poprosíme za Evropskou komisi paní komisařku Redingovou. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Chtěla bych poděkovat eh, panu Svobodovi a kolegům, že předložili tuto ústní otázku, která se týká druhého Evropského samitu o romské otázce. Umožňuje komisi, aby vyslovila svůj závazek a zajistila ochranu základních lidských práv, to na jedné straně, a také zajistila sociálně-ekonomickou integraci těchto lidí do naší společnosti. Také jsme slyšeli vyjádření ze strany Rady, která žádá, aby evropské členské státy prosazovali tuto politiku v, eh, v rámci svých základních politik. K tomuto před tímto druhým romským summitem, který byl v Dubnu, pořádan, pořádan španělským předsednictvím. Velice podporujeme tuto aktivitu a vítáme tuto možnost, abychom udělali takovou inventarizaci rozvoje na národní, evropské a mezinárodní úrovni. A to znamená za rok 2008. Díky tomu přispějeme eh, k budoucím společným perspektivám. Před dvěma lety na prvním summitu, jak jsme k němu dospěli, Pochopitelně sklenice můžete vidět na půl prázdnou nebo na půl plnou. Pochopitelně došlo k zásadnímu zlepšení, ale také tam existují velké nedostatky. A dobře jste zdůraznili ústřední úlohu evropských nástrojů a politik, také důležitost posílení spolupráce mezi všemi klíčovými aktéry, mezi evropskými státy, institucemi na evropské úrovni, také mezinárodními organizacemi a občanskou společností. Komise se zavázala, že bude prosazovat čtyři směrnice, které se zabývají diskriminace, které jsou založeny na základě rasy. A diskriminace Romů je plně pokryta touto směrnicí. Nyní existuje trestní právo na evropské úrovni, rámcové rozhodnutí o rasismu a xenofobii, které bude klíčovým nástrojem pro řešení rasismu, kterými trpí Romové. Od eh, listopadu letošního roku by všechny členské státy měly zavést eh, trestně právní postihy pro rasové a xenofobní trestné činy. A jak už jsem vyhlásila, zavázala jsem se k monitorování tohoto rámcového rozhodnutí, co možná nejpodrobněji. Komise si plně vědoma, že to nestačí a důrazná legislativa musí být doplněna zvyšováním povědomí o právech a povinnostech. A za tímto účelem řeší komise romskou problematiku v rámci evropské kampaně, v rámci diversity a obrací se zejména na odborníky správní praxe předvstupní nástroje a Evropský fond pro rozvoj venkova jsou významnými pákami pro změnu, protože umožňují členským státům realizovat ambiciozní programy zaměřené na Romy. A je zřejmé, že tyto programy musí být naprosto pragmatické, založené na konkrétních přístupech a musí řešit problematiku Romů v celé škále a ve vší složitosti. Protože to není jenom jednoduchý slogan, ale znamená to mnoho konkrétní práce. A proto komise povzbuzuje členské státy, aby plně využili potenciál těchto prostředků a fondů pro začlenění Romů. A za tímto účelem jsme zahájili celou řadu bilaterálních návštěv do členských států s významnou romskou populací. Znamená to konkrétní cíle a první akce se bude konat, se konala v říjnu 2009 v, v Maďarsku. Za plné spolupráce vlády a další budou uspořádány v budoucnosti. Konkrétním příkladem nasazení Komise pro využití strukturálních fondů pro řešení exkluze Romů je pozměňovací návrh článku 7 odstavec 2 fondu nařízení o Evropském regionálním fondu. A velká většina Evropského parlamentu odhlasovala zprávu kolegy van Nistelroje. Na začátku minulého měsíce zahajuje nové možnosti financování v oblasti bydlení ve prospěch marginalizovaných skupin. A zde můžeme zacílit konkrétně na Romy, avšak nikoli výlučně. Konečně díky Evropskému parlamentu existují i pilotní projekty o inkluzi Romů s rozpočtem 5 milionů euro na dva roky. Tento pilotní projekt řeší v školství nejmenších dětí, mikrouvěry a veřejnou osvětu. A vyhodnocení těchto pilotních projektů bude provedeno společně UNDP a Světovou bankou. A velmi se těším na toto hodnocení, protože hodnocení nám poskytne informace o tom, co se nám povedlo a kde existují nedostatky, abychom mohli z toho vycházet s cílem postupovat naprosto konkrétně následně. Evropská platforma pro inkluzi Romů byla spuštěna jako společná iniciativa Komise a Českého předsednictví v dubnu 2009. Jejím cílem bylo spojit relevantní subjekty na evropské, národní a mezinárodní úrovni, jakož i subjekty z občanské společnosti a umožnit, aby stávající politiky byly mnohem konzistentnější. A tato platforma vedla k vypracování společných zásad pro inkluzi Romů, což je přílohou závěru o inkluzi Romů schválených ministrů ministerskou konferencí na úrovni EU v červnu loňského roku. A tyto závěry volají potom, aby komise přijala deset zásad pro inkluzi Romů při naplňování jednotlivých politik. Další jednání platformy mají proběhnout za španělského předsednictví a za belgického předsednictví, takže to není jednorázová akce ale akce, která má určitou návaznost a pane předseda, vítám závazek a předsednictví v této oblasti, protože musíme si vzájemně pomáhat, aby došlo k pokroku. Komise bude i nadále přispívat k aktivitě tria, pokud je o politiky a nástroje včetně partnerství s členskými státy a občanskou společností. Před eh, summitem, před romským summitem, abych chtěl informovat parlament, že můj kolega Andor a já zveřejníme sdělení o sociální inkluzi Romů a budeme se zabývat budoucími výzvami a také budeme řešit, jakým způsobem Evropská unie přispěje k řešení těchto výzev. A to bude základ našich jednání. V Kordobě. Děkuji, paní komisařko. A nyní přejdeme k vyjádření řečníků za politické skupiny. Požádám vás o dodržení řečnické doby, protože v 18 hodin budou zahájeny otázky na komisi. A máme určité spoždění. Za EPP má slovo paní Jaroka na dvě minuty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 Děkuji, pane předsedo. Kromě efektivnější implementace mezinárodních a národních legislativních norem, jak jsme slyšeli teď od paní komisařky, musí dojít k důraznému tlaku v Kordobě na otázku sociálního začlenování Romů, protože integrace Romů na trhu práce a do vzdělávacích struktur je v klíčovém ekonomickém zájmu členských států celá řada organizací v tomto směru má e, různé e, plány, členské státy mají různá opatření, ale e, ta opatření nejsou vždy doplňována vhodnými finančními zdroji a proto nejsou plně realizována. Evropská unie by měla zajistit, aby takzvaný takzvané měkké právní normy a příslušné vyhlášky byly také vypracovány a správně realizovány a také hodnoceny na základě jasných ukazatelů. Romská strategie v Evropě a já jako zpravodaj si myslím, že to tak mohu říct, je e, něco, co potřebujeme a také potřebujeme, aby v členských státech byly jasně definovány krizové oblasti, které si vyžadují okamžitou intervenci, e, protože e, tyto věci se rychle rozšiřují napříč regiony a některé mikroregiony jsou přímo koncentrací vysoké chudoby a vyčlenování. Takže kontakty a E, řešení těch problémů musí být rozvíjeno, musí být také rozvíjeno strategické plánování, řízení a monitorování prostřednictvím místních e, nevládních organizací. To musíme zajistit. Děkuji a za socialistickou frakci dám teď slovo panu Moralesovi na minutu 30. Děkuji, pane předsedo, jak e, to tady zaznělo z úst zástupkyně komise. Jedná se o komplexní otázku. Hlavní otázku, kterou my teď klademe jménem e, naší frakce, e, je e, podávána v tom smyslu, abychom rozpravu o Romech zahájili znovu v Evropě a trochu jiným způsobem. Rozvíjí se nenávist a násilí vůči Romům a zde v Evropském eh, parlamentu se rozšířil pocit, že chceme globální přístup. A my bychom rádi eh, připomněli, že jsme tento holistický přístup již hlasali dříve. Parlament by se měl zabývat tím, co tady bylo eh, provedeno a jaké jsou hlavní komplexní otázky. Od mikroúvěru až po rasové nepokoje. Je třeba říct, že věci se příliš ne lepší. E, jsou tady předsudky a násilí vůči Romům, hovoří o tom jednoznačně nevládní organizace. Nedávné šetření ukazuje, že Romové jsou předmětem diskriminace mnohem více než jiné skupiny, které byly také podrobeny šetření. Stávající legislativa a e, směrnice, rámcová směrnice rady musí být konečně uplatňovány. A my se musíme dát cestou globální strategie. Je třeba ten problém problém vidět v celé své komplexnosti. Chceme tady integrovaný přístup, globální přístup a já doufám, že tato ústní otázka eh, vnese trochu čerstvého vzduchu do naší rozpravy a umožní hledat nová řešení pro romské společenství. A teď eh, paní Weber za frakci ALDE. Gracias, señor presidente. Colleagues, in view of the... Ve světle druhého romského summitu se s vámi chci podělit o některé myšlenky v naději, že co nejdříve vstoupí v život. Věřím, že potřebujeme konzistentní strategii pro romskou inkluzi. A také potřebujeme akční plán s jasnými ukazateli a adekvátním financováním. Měla by to být strategie nejen pro členské státy EU, ale pro další země, kde žijí romské komunity. A v rámci procesu rozšíření či v politice sousedství bychom měli využívat co nejefektivnější nástroje pro romskou politiku. Jsem přesvědčena, že musíme čerpat ponaučení z politiky rovných příležitostí, zejména mainstreaming. Romský mainstreaming by měl být pracovním postupem všech evropských institucí. Potřebujeme také odbornost o Romech. Potřebujeme zvažovat zastoupení tedy pozitivních akcí v rámci Rady, Komise a parlamentu a chystám eh, dopis příslušným představitelům Unie, aby toto prosazovali. A nyní eh, za zelené paní Lambert. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych jménem naší skupiny podpořit eh, výzvy, které zde zazněly pro globální strategii. A jak bylo zdůrazněno, nyní probíhá Evropský rok boje proti chudobě a sociální exkluzi, což je obtížné v období recese a proto požadujeme sociální podmíněnost u záchranných balíčků. Tedy kdo jsou nejvíce vylučováni, by se neměli dále propadat hlouběji. A vidíme, že ta propast se neustále prohlubuje a proto strategie EU 2020 by měla vzít v úvahu potřebu snížit propast mezi bohatými a chudými. Změny ve Fondu pro regionální rozvoj jsou důležité. Místní zpráva a souhlasím s radou jsou důležité. Je důležitá, protože tam je diskriminace nejvíce pocitována v oblasti bydlení a v oblasti specifických potřeb Romů v oblasti školství, v oblasti policejní práce, kde je potřeba chránit a nikoli pouze řešit kriminalitu. Rada si vzpomene, že doporučení o aktivní inkluzi těch nejvzdálenějších z práce, kde kvalitní veřejné služby jsou považovány za klíčové a proto chceme vědět, zda Rada a Komise jsou spokojeny s absorpční mírou, pokud je o současné prostředky. A také vítáme změnu kontextu, která byla prosazována komisí v oblasti boje proti rasismu a xenofobii. Očekáváme, že se všechny vlády a všechny státy zavážou ve smyslu těchto ideálů. Za ECR na dvě minuty pan Van Dalen. Děkuji, pane předsedající. Je správná a dobrá věc, že se parlament zabývá tématem romské otázky. V uplynulých staletích byla diskriminace možná to nejméně strašné, co se jim dělo. Je nutné uplatňovat evropské fondy a evropské směrnice, abychom podpořili začlenění Romů a abychom snížili jejich spoždění a zaostalost. To musíme vypracovat také dobré strategie. E, proto je důležité soustředit se na to, aby evropské miliony končily u těch, které opravdu, kteří to opravdu potřebují. Musíme také zapojit osvětu a vzdělávání. Musíme romské děti vybavit proto, aby dokáz, se dokázali vymanit z toho e, bludného kruhu. Mám několik poznámek, pane předsedající. E, za prvé, myslím si, že není dobré, že je tolik Romů ponecháno své roli jako oběti. Oni se musí sami chopit iniciativy a musí na sobě sami pracovat. Za druhé, evropské peníze, evropské prostředky a evropská legislativa, těmi všemi prostředky nemůžeme vynutit začlenování Romů. Jsou to nakonec členské státy, ve kterých Romové už po několik generací žijí, kteří musí jít příkladem a musí podpořit integraci Romů ve svých vlastních zemích. Je to totiž společenská výzva, není to finanční anebo politická výzva. Evropské peníze ale samozřejmě mohou celou věc podpořit. Děkuji, pane Fandalene, a nyní za GUE NGL má slovo paní Cornelia Ernst na tři a půl minuty. Děkuji vám. Když jsem v prosinci 2009 byla v Prištině a v Nitrovice a viděla jsem tam eh, lidi, kteří žijí v táborech, které jsou otráveny olovem, byla jsem otřesena především stavem dětí. Téměř v každém rozhovoru jsem došla k tomu, že k těmto situacím nedochází jen v Kosovu, ale v mnoha zemích Evropy. Eh, situace Romů, nejstarší národnostní skupiny je velmi složitá a těžká. Eh, vrátila jsem se z Prištiny z dokumentačního centra a mm, lidé tam mě přivítali slovy, že jsou unavení slovy. Od Kordoby se tedy očekává, že nebudou vedeny pouze řeči, ale že bude okamžitě jednáno. A okamžité jednání neznamená opřít se eh, nebo schovávat se za evropské směrnice, které se týkají rovnosti eh, ale nesmíme se schovávat také za směrnici o, nezaměstna, o, o zaměstnanosti. To nám totiž nepomůže, protože aktivní jednání eh, předpokládá poznání. A musíme vycházet také z toho, že tyto směrnice nám nepostačí k tomu, abychom ochránili Romy v Evropské unii před diskriminačním jednáním a před ponižováním a proto, abychom je trvale integrovali. A to je velmi důležité. Co potřebujeme, je evropská strategie v romské otázce a ta by měla být součástí součástí, integrativní součástí každé politiky. Většina vlád provádí ale jen sporadická opatření a určité projekty, ale to, co potřebujeme, jsou prostředky a dlouhodobé politiky. Zcela neodkladně musíme přijmout opatření pro rozvoj romského společenství. Vlády musí podniknout strukturální kroky, a to ne až od roku 2014. Flexibilněji musí být e, uspořádány už nyní, aby je Romové mohli používat. Patří k tomu e, miniúvěry, mikroúvěry a podpora romských sídlišť. S tím vším se pojí zcela konkrétní opatření pro podporu zdravotnictví, pro vzdělávání, pro školství, a já říkám zcela otevřeně, každé, žádné dítě nemůže být zastaveno jazykovými bariérami anebo vzdělanostními bariérami. Chceme školy pro všechny. Chceme školy, kde se mohou učit a žít i Romové. A nakonec nejde ani tak jen o peníze, ale hlavně o to, aby eh, byl odstraněn rasismus. Eh, jednání proti Romům musí být nahlíženo jako trestný čin. Evropská unie má v této oblasti velkou zodpovědnost. Více než 10 milionů Romů, kteří žijí v Evropě, eh, musí eh, žít ve spravedlnosti a v rovnosti, kterou to pokračuje. Takže zcela jasně musíme říct ano, politické ano, a musíme vypracovat evropské rámcové strategie. A samozřejmě se musíme opravdu zapojit jako poslanci, jako lidé. Všichni se musíme zapojit pro tuto národnostní menšinu a musíme jednat neodkladně. Děkuji. A nyní vystoupí pan Paška za EFD. Děkuji, pane předsedající. Vážená paní komisařko, vážené kolegyně, vážení kolegové, druhý summit Evropské unie o romské otázce bude jistě dobrou příležitostí, aby si zúčastnění vyměnili zkušenosti z výsledků mnohých opatření, která byla provedena pro začlenění romského etnika do společnosti. Podle historiků se Romové do Evropy dostali mezi 5. a 9. stoletím našeho letopočtu a od té doby mnohé evropské národy hledají způsob, jak by mohli co nejlépe soužít s romským etnikem. Objektivně si musíme přiznat, že ani po více než tisíci letem hledání takovéhoto modelu jsme v Evropě nenašli způsob, jak dobře romské etnikum začlenit do naší společnosti. Nevím, jestli je příčina přetrvávajících problémů v nás anebo na té druhé straně, ale po zkušenostech z mé země vím, že pomáhat tím, že budeme pouze dávat, nemá smysl. Naše vláda z daní pracujících občanů odebírá nemalé prostředky a dává je romským občanům, proto aby mohli vést důstojný život. Naše vláda postavila a věnovala romským občanům moderní byty, stejné jako si ob- ostatní občané musí kupovat. Vláda jim poskytla přístup k práci, vzděláním a všemu ostatnímu za stejných podmínek jako všem ostatním občanům. Nezaměstnaní Romové dostávají stejné dávky a stejnou podporu jako ostatní občané. Ale jaký je výsledek? Tyto moderní byty jsou zničené, sanitární zařízení jsou demontovaná a rozkradená. Splašky a smetí z těchto bytů končí na ulici, pod okny těchto bytů. Romové do práce nechtějí chodit, i když je jim práce přímo nabízena samozprávou. Zdravotnický personál, který je chrání před infekčními nemocemi, je vyháněn z osad. Děti jsou zanedbány a často ani nechodí do školy. Jsem tedy přesvědčen o tom, že pokud chceme romskému etniku opravdu pomoct, musíme se především snažit učit romské děti civilizovanému, kulturnímu a slušnému způsobu života. Děkuji. Děkuji, pane eh, Paška a za nezařazené je tady pan Balčo. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit maďarsky. Je to má mateřština. A chtěl bych použít výrazu cikán eh, než ten standardizovaný termín Rom. Eh, prostě eh, u nás je to většinové mínění, že se těmto lidem takto říká. Hovoříme o diskriminaci, hovoříme o otázce sociálního začlenování Romů Eh, prvním krokem je vzdělání a pozitivní diskriminace na trhu práce, tak, aby bylo možno bojovat proti diskriminaci. Nevládní organizace okamžitě začnou vykřikovat, to je segregace, zatímco cílem je eh, okamžité začlenování. Generace cikánů vyrostly v Maďarsku, a žili spíš na podpoře než ze skutečné e, práce. Nemohou přetít tento bludný kruh a my se musíme pokusit nějak e, ukončit e, tuto špatnou hospodářskou politiku v Maďarsku. Cikáni představují vysoké procento původců trestných činů a my eh, musíme zasáhnout nejenom pro dobro většinové společnosti, ale také pro dobro eh, těch poctivých eh, mezi cikány. Nikdy nehovoříme o genetických či etnických stopách, nikdy nehovoříme o diskriminaci, vždy hovoříme o sociálním znevýhodnění. Pokud budeme stigmatizovat jednoduše toto společenství na základě rasistických eh, či na základě rasy, budeme ten problém jenom zvětšovat. Musíme hledat cestu ven. Samotní cikáni potřebují důvěryhodné vůdčí osobnosti, které by uznala jak jejich komunita, tak většinová společnost. Potřebujeme společnou evropskou strategii. Strategii, eh, která by eh, všechny problémy dobře popsala, identifikovala. Děkuji Děkuji, pane Balso. A teď tady máme další řečníky, pan Diaz de Mera na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poblahopřál eh, Rokovi za to, jak bránil romskou komunitu před evropskými institucemi. Eh, On a i mu podobní vytvořili evropskou strategii pro obranu menšin a také podpořili vytvoření konkrétních strategií pro více jak 9 milionů Romů v Evropě. E, situace Romů není stejná e, když ji srovnáme se situací dalších menšin v Unii žijících. Proto potřebujeme zvláštní přístup. V Kordobě druhý eh, summit, eh, romský summit, musí být fórem, na kterém budou romské problémy řešeny a eh, vysloveny. A to s určitou odvahou. Musíme se zabývat tím, jakým finančním a právním způsobem věci řešit. A samotná tato menšina musí se podílet na koncepci své budoucnosti. Nemůžeme se tady eh, chovat jako eh, nějakým způsobem Eh, paternalisticky. Jedná se o mnohodisciplinární aktivitu, koordinovanou eh, politiku mezi Evropským parlamentem, eh, komisí a dalšími orgány. Jedině tento koordinovaný přístup umožní pozitivní přístup, pozitivní výsledky a je dobré, aby jednotliví komisaři tak trochu sladili své nástroje, aby bylo možno vyhnout se veškeré diskriminaci. Rada a členské státy musí umožnit plné začlenování začlenování romské menšiny do e, národních států a společnosti. A je třeba přijmout opatření tak, aby bylo možno bojovat proti diskriminaci. E, jedná se o oblast zdravotnictví, e, vzdělávání, celoživotní vzdělávání, odbornou přípravu rekvalifikaci. To jsou všechno oblasti, které musí být zpřístupněny plně i Romům, aby eh, oni mohli najít eh, skutečně důstojné zaměstnání a plně se účastnit života občanské společnosti. I místní a regionální orgány hrají v tomto směru velkou roli a já opravdu vím, o čem hovořím. Eh, slova již nestačí, musíme jednat. Máme tady výborné poslance romského původu v tomto parlamentu. Děkuji. Na řadě je paní Gonc pane předsedo. Druhý romský summit v Kordobě poskytuje skvělou příležitost vyhodnotit vývoj posledních několika let v životě a integraci nejzranitelnější etnické menšiny v Evropě Romů. Musíme se maximálně snažit aby se z toho stala celoevropská otázka a ne pouze otázka střední Evropy. Musíme najít globální řešení. Došlo k významným krokům na cestě, kterou urazil Evropský parlament, navrhl usnesení, ale bohužel zatím nebylo schváleno. A můžeme snad jen věřit, že další kroky budou podniknuty během současného mandátu Evropské komise. V eh, loňské zprávě o trhu práce a ekonomické situaci Romů to, byla význam, to byl významný milník. A boj proti chudobě je také důležitou událostí. Nyní musíme zjistit, jak jednotlivé evropské fondy přispěly a za jakých předpokladů je možné usnadnit romskou integraci, požadujeme data a informace, ale všichni víme, že údaje o etnických menšinách jsou vždy citlivé údaje, takže musíme být opatrní. Přes různé pozitivní kroky bohužel musíme také zaznamenat potíže související s kroky v případě. Děkuji, paní Glantz. A nyní má slovo paní Kill Nielsen za zelené. Romská otázka je významně přítomná v mém kraji na v západě Francie. Romové byli vyhoštěni z území, kde žili a obce nechtějí přijímat Romy Roze a Andr na předměstí Not eh, jsou bez pomoci veřejné zprávy zcela eh, zablokování. Odpověď nemůže být místní, odpověď musí být eh, celková. Je třeba začlenit inkluzi Romů do všech evropských politik, aby ukončili diskriminaci, kterou trpí tito evropští občané. Kromě toho chci upozornit na specifické postavení žen Problematika romských žen je zejména vymluvná mm, nežádoucí těhotenství a násilí, domácí násilí. Tedy 43%, 43% romských žen eh, utrpělo přerušení těhotenství do věku 22 let. Je třeba začlenit eh, genderovou perspektivu do všech eh, studií týkajících se Romů. Vzdělání musí být základní prioritou. Je třeba jednat, aby romské komunity poznaly svá základní práva, měly přístup k veřejným službám. A věřím, že eh, druhý romský summit projeví dynamický přístup k řešení romské otázky. Děkuji paní Kilnilsen, slovo má na minutu a půl pan Fontána. Děkuji, pane předsedo. Otázka Romů se stává čím dál tím složitější a vyžaduje si rychlou odpověď. Eh, instituce, různé asociace, občanská společnost, prostě všichni žádají, aby tady došlo k začlenování, ale nikdo nehovoří o e, zásadním problému a to je o tom, že integrace musí e, být vnímána jako dlouhý historický a kulturní a složitý proces. A e, my si musíme také říct, že určité chování je prostě neslučitelné se sdílením stejného prostoru. Pokud si to tato komunita neuvědomí, tak se do výsledky nikdy eh, nedostaví. Je to velká výzva, eh, nesmíme být demagogy, ale eh, zároveň bych vyzýval k pragmatickému přístupu E, víme, jaká je hospodářská situace, jaký je, e, jaká je atmosféra na trhu práce. To všechno stěžuje začlenování Romů, ale podívejme se zpátky do historie. Integrace se prostě nemůže vést pouze v určitých zemích, které jsou e, přijímacími státy. Tady musí být zúčastněny obě strany. Děkuji, pane Fontáno, a teď je na řadě pan Buzutil. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl podpořit eh, kolegu Roko, který opravdu velmi tvrdě pracoval na eh, tomto dokumentu. Situace romského obyvatelstva v Evropě je velmi komplexním problémem a netýká se pouze několika málo států, ale celé Unie. Eh, nejedná se pouze o nějakou etnickou menšinu. My bychom měli opravdu eh, zhodnotit to, co Evropská unie v této oblasti dělá a přemýšlet nad tím, jak věci zlepšit. Eh, místo předseda kyně Evropské unie, paní Renik nám to všechno vysvětlila a teď je dobrá chvíle na to něco učinit, protože v příštím měsíci se koná summit v Kordobě. Situace nemůže zůstat taká, taková, jaká je. Pokud e, neučiníme to, co je třeba, tak e, tito lidé zůstanou někde na okraji společnosti a budou dále žít v chudobě. Takže důsledkem toho je, že je prostě musíme integrovat tak, aby měli e, přístup ke všem těm možnostem, které mají ostatní, aby mohli nalézt e, práci, aby mohli využít svých schopností, e, aby žili důstojným způsobem a dosáhli úspěchu. A tímto způsobem e, nejenom, že se sami o sebe dokáží postarat, ale také přispějí společnosti, ve které žijí. A já vím, že proto, aby se toto mohlo stát, tak prostě musíme učinit určité důležité kroky e, a zrušit e, určité překážky. Já doufám, že toto sdělení z našeho parlamentu, sdělení a zpráva o solidaritě s Romy dojde také sluchu. Děkuji, pane Buzutile. A teď dám slovo na minutu a půl eh, paní Muniz de Urquiza. Děkuji, pane předsedající. 10 milionů Romů v Evropě by naplnili středně velké město, ale takové město netvoří. Národnostní menšina vždy ukazovaly, že jsou eh, Evropany, ale přesto jsou historicky nazíráni jako osoby druhé třídy, protože i z historického hlediska měli snížené možnosti ve zdravotní péči, ve školství, ve bydlení a tak dále. Vždy byli nahlíženi jako eh, migranti. Výbor pro lidská práva Rady Evropy eh, hovořil o tom, že přistěhovalci eh, nejsou, pardon, Romové nejsou v mnoha členských státech nahlížení jako ostatní migranti. Žijeme v Evropě, kde jsou respektovány etnické a kulturní menšiny. Chceme eh, vytvořit inkluzivní evropské občanství, eh, prostor svobody a spolužití a proto vítáme eh, ty směrnice, které se týkají tohoto tématu. Ale ne všechny skupiny podporovaly eh, tyto směrnice. Eh, velké úsilí podniklo španělské předsednictví v této oblasti. Požadu, pod, Myslíme si, že akce je nezbytně nutná. Potřebujeme rozšířit určité aktivity na evropské úrovni, které podpoří romskou menšinu. Eh, schůzka na vysoké úrovni, summit, Evropský summit je důležitým krokem, který podpoří romskou menšinu po mnoha letech mlčení. Děkuji. A nyní pan Rumjeva. Já bych chtěl dodat pouze jednu věc. Nezapomínejme, že summit, romský summit je iniciativou eh, tohoto našeho parlamentu a za slovinského předsednictví šlo vlastně o to eh, dát kolem jednoho stolu eh, vlády Evropské unie, aby se o těchto věcech pobavili. Nicméně všechny členské státy si musí přiznat, že snad dokážeme udělat víc než co jsme zatím dokázali musíme opravdu společně volat po e, evropské e, strategii začlenování Romů. My tuto integrační strategii potřebujeme, protože Evropská unie ztrácí důvěryhodnost na mezinárodní scéně. To je důležité. I v minulosti jsme prostě vnímali, že toto je něco, co má e, něco společného s lidskými právy, s začlenováním, ale teď je to součástí politiky a my si musíme uvědomit, že třeba hledat rychle řešení. Děkuji, pane kolego, a teď e, je na dvě minuty na řadě paní Basesku. Děkuji, pane předsedo. Musím říct, že toto je jedna z největších, ale také nejzranitelnějších menšin v Evropě. A to je eh, téma, které je skutečně zásadní. Nezaměstnanost, zneužívání, nedostatek přístupu ke vzdělání, především to jsou ty problémy, které zažívají Romové a to celé může vést pouze k sociálnímu vyčlenování. Já se domnívám, že integrovaný evropský program je něco, co potřebujeme. Musí ovšem odpovídat kultuře a hodnotám Romů a musí jim umožnit volný pohyb. Děti představují 46 romského obyvatelstva. Toto je důsledek vysoké porodnosti, která jde bohužel e, ruku v ruce s poměrně e, níz, vysokou úmrtností. E, šance pro ty děti by představoval přístup ke vzdělání. Přestože legislativa na evropské úrovni toto zaručuje, tak většina dětí, která patří do chudého společenství Romů, do školy vůbec nechodí a nebo pouze sporadicky. Eh, bylo by konkrétním opatřením všechny tyto děti členit do integrovaného a úplného školního režimu pro eh, školní rok 2010-2011. Eh, romsk, Rumunské ministerstvo školství věnovalo víc jak 7 tisíc speciálních míst pro romské děti. Pouze Eh, něco přes 2,5 tisíce dětí se zapsalo a eh, něco málo přes 2 tisíce romských dětí skutečně začalo do těchto škol chodit. Je třeba se chovat odpovědnost eh, pokud eh, nebude možno eh, chodit do školy, tak se ty děti a dále mladí lidé nikdy nezačlení. Je třeba myslet na lepší využití různých programů, jako je Evropský sociální fond, program eh, Progres a Mládí v akci. Děkuji. A nyní má slovo paní Boskurt. Děkuji, pane předsedo. Romové největší evropská menšina trpí institucionální diskriminací proti cikánství a mimořádnou měrou chudoby, segregací, pokud je o bydlení a sociální zabezpečení. Krátkodobá řešení nejsou odpovědí na široké a zakořeněné problémy Romů. Je třeba vyhodnotit stávající osvědčené postupy i negativní dopad politik na romskou populaci. Jeden ale neabsolutní příklad je odebírání romských dětí do internátu. Toto neřeší problém, ale vede to k větší míře segregace a má hluboký negativní dopad na život romských rodin. Evropa potřebuje dlouhodobou romskou strategii. Tento summit dává novou možnost pro pozitivní akce, bude se lišit od prvního samitu, kde nezazněly konkrétní politické závazky. Evropská unie by měla začít tím, že bude dobrým příkladem a nabídne více funkcí Romům dle této strategie. Děkuji. Děkuji, paní Boskurt. Nyní má na dvě minuty slovo paní Hybner. Pane předsedo, děkuji, pane komisaři, paní ministr, pane ministře. Summit v Kodobě bude zkouškou pro nás, pro všechny, pro evropské instituce a pro členské státy. Měl by jasně ukázat evropský závazek, zvážit plnohodnotnou operativní strategii, která bude řešit romské problémy nad rámec lidskoprávních pohledů, i když jsou zásadní. Potřebujeme integrovanou strategii a akční plán, který bude průřezově zasahovat všechny oblasti. Mnohé bylo již vykonáno a mnohého bylo dosaženo, ale máme ještě před sebou dalekou cestu. Potřebujeme, aby Evropská komise, Evropský parlament a ta, jak řekl ministr López Garrido, i místní zpráva a rada pracovali ruku v ruce. Očekáváme od Evropské komise, jasné přidělení odpovědnosti v této věci a efektivní koordinaci mezi všemi relevantními složkami. Očekáváme, že pilotní projekt v ceně 5 milionů euro, který je realizován komisí, bude průkopníkem pro efektivní řešení oblastí, které jsou nejdůležitější. Vzdělání pro nejmenší děti, ekonomická inkluze a poskytne pokrok i v oblasti vyhodnocení Vážíme si úsilí komise zejména generálním ředitelstvím pro regionální politiku a nabádáme komisi, aby i nadále zapojovala místní zprávu při, pro posilování ekonomické inkluze romské společnosti. V parlamentu řada kolegů již prokázali své eh, zapojení, ale naším úkolem je dát této otázce větší politický význam. Inkluze Romů nám umožní postoupit dále k tomu, aby evropský trh práce byl skutečně inkluzivní. Je třeba řešit i výzvy v oblasti porodnosti, v oblasti demografie. A summit v Kordobě je skutečně poslední výzvou k inkluzi Romů v Evropě. Děkuji paní Hibner a nyní má slovo pan Tabaždy. Děkuji. jakožto zpravodaj prvního romského programu, musím říci, že toto je jedna z nejsložitějších evropských otázek a nezávidím paní komisařce její funkci, protože je to skutečně nejsložitější otázka v Evropě. Romové nejsou pouze etnickou nebo národní menšinou, ale jsou také sociálně znevýhodněni. Avšak sociální odpovědnost je asymetricky rozdělována mezi většinovou společností a menšinou, menšinovým společenstvím. Většinová společnost má svou odpovědnost a odpovědnost mají i Romové. Potřebujeme integraci bez asimilace. A nejde jenom otázku rozpočtovou nebo finanční. Jde také o to, zda existují mechanismy a osoby ve většinové společnosti a mezi Romy. Jako bývalý státní tajemník odpovědný za tuto problematiku mohu říci, že výsledku bylo dosaženo tam, kde existovali věrohodní lídři a kde také došlo k konzistentnímu zapojení většinové populace. Potřebujeme peníze, ale vše se točí kolem toho, jak místní společenství věci řeší. Na dvě minuty. Na dvě minuty paní Antonesku. Děkuji, pane předsedo. Co se týče hospodářského a sociálního rozvoje romské menšiny, tak musím říct, že Tady eh, se jedná o jeden z nejcitlivějších a kontroverznějších eh, problémů, které mají řešit eh, státy střední a východní Evropy. Je to menšina, která je nejvíc reprezentována a je nejchudší v Evropě. Potřebujeme koherentní přístup, protože národní politiky nestačí pro to, aby radikálně situaci změnili. Odpovědnost za zlepšení životních podmínek Romů musí nést na svých bedrech jednotlivé členské státy. Ale pokud pokud toto nepřinese ovoce, tak to bude špatné a to ovoce nepřijde, pokud nebude koordinace. Já si myslím, že právě generační změna je jeden z velkých problémů v této e, oblasti. Celá e, velké procento Romů je mladší e, pod 20 let, potřebujeme Evropu založenou na znalostech a inovacích a teď je třeba samozřejmě zmírnit ten obrovský rozdíl mezi mladými Romy a zbytkem obyvatelstva. Mladí a děti eh, romské menšiny musí být začleněni do strategii a moderních politiky, protože to je ta moderní generace, která může pohnout eh, věcmi. A eh, tato generace dětí musí mít přístup ke vzdělání, ke zdravotní péči a ke všem příležitostem, které mají na dosah jim rovní pan předseda eh, říká, že paní poslankyně hovoří příliš rychle pro tlumočení. Takže opakuje paní eh, poslankyně, pokud nezměníme přístup, tak miliony mladých Romů eh, budou čelit vyčleňování a marginalizaci. Nedostatek naděje z tyto komunity změní v oblasti nejistoty a nebezpečí pro ostatní obyvatelstvo. My musíme těmto lidem nabídnout skutečné příležitosti aby e, se perspektiva pro Romy změnila. Solidarita je ve středu evropského projektu, takže od e, slov musíme přejít k činům. Děkuji a na řadě je paní Sehnalová vážené kolegyně a kolegové podle nedávného průzkumu veřejného mínění by roma za svého souseda nechtělo seventy six čechů v uplynulých více než deseti letech jsem se ve své každodenní politické praxi místostarostky zabývala problémy soužití a sousedských vztahů mezi romskými a neromskými občany našeho města. proto jsem přesvědčena že v penězích řešení nevězí jak ostatně ukazují i nepřesvědčivé celkové výsledky dosavadních projektů financovaných z evropských fondů zaměřených na zlepšení socio ekonomické situace romů řešení podle mého názoru může spočívat pouze v soudržnosti místních komunit ve městech a obcích která musí přijmout romy za své plnohodnotné občany se vším dobrým i zlým. totéž však platí i obráceně i romové musí mít pocit sounáležitosti se svou obcí a akceptovat její pravidla a normy. nesmírně důležité pro vztahy k většinové společnosti i pro efektivní práci uvnitř romské komunity jsou vlastní pozitivní příklady a vzory zásadní je však důsledný a nekompromisní boj proti xenofobii a rasismu ve společnosti obecně. dávejme všemi možnými prostředky konkrétními činy a postoji jasně najevo že jsou pro nás zcela nepřijatelné. tímto směrem by se mělo ubírat naše společné snažení do budoucna. děkuji. děkuji a paní děkuji, pane předsedající Chtěla bych vyjádřit od počátku svou naději, že romský summit v Kordobě bude představovat rozhodující chvíli pro vytvoření společné strategie pro inkluzi Romů. Životní podmínky tohoto společenství jsou špatné, diskriminace se prohlubuje přes skutečnost, že částky alokované na projekty, které mají zlepšit jejich postavení, se blíží půl miliardy euro. Měli bychom přejít od eh, dobrých úmyslů k činům. Bohužel Evropská komise zatím neprokázá dostatečnou vůli koordinovat jednotlivé aktivity směřující k zlepšení lepších podmínek Romů a pro boj proti rasistickým útokům. Mám za to, že je nezbytné, aby romská problematika se stala zvlášť konkrétním, dobře definovaným úkolem pro komisaře, který má na starosti sociální otázky. A mezi experty, kteří se zabývají touto problematikou, by bylo dobré, aby se na tom podíleli i odborníci na romské etnikum. Potřebujeme sociální, ale i kulturní přístup, abychom neprohlubovali nerovnosti, pokud je například o gramotnost a zaměstnanost. Žádám tedy komisi, aby podporovala programy pro přístup na trh práce pro migrující Romy a také programy spolupráce mezi místní zprávou a romským společenstvím a lepší spolupráce s nevládními organizacemi. Děkuji. Děkuji. V rámci Catch the Eye budu přísný, pokud je o čas, máme spoždění. První na řadě pan Zver. Ne gospod predsedujoči, Vážený pane předsedo, paní komisařko, španělské předsednictví, skutečnost, ke které bych vám chtěl poblahopřát, je zahrnutí této rozpravy k druhému samitu Romů, protože to prokazuje význam, který přikládáme této otázce. A také to ukazuje, že všechny politické skupiny byly nyní zapojeny do této diskuse a mají hlubší stupeň přípravy a lepší strategii pro řešení romské otázky. Protože to, příslušné zákony jsou v odpovědnosti členských států a měli bychom si vyměňovat údaje, informace, osvědčené postupy. Přicházím ze Slovenska, kde máme institut eh, romského zástupce, který je eh, prostředkem pro lepší zapojení romských dětí ve škole. Bohužel bude pouze pět řečníků v rámci Catch the Eye dnes. Eh, další je paní Kretu Pan Papa pan Soro a Marinesku bohužel nepřijdou na řadu. Je mi to velmi líto, říká pan předseda. Není pan Kretu. Děkuji. Takže první summit věnovaný romské otázce musel jen konstatovat, že se zatím evropským státům nepodařilo věci řešit a naznačil kroky, kudy postupovat dál. Nicméně ty obrovské e, propady mezi studiemi a plány na straně jedné a výsledky na straně druhé jsou realitou. A Romové zůstávají jednou z nejzranitelnějších e, komunit e, v Evropě, žijí v chudobě a a e, na okraji společnosti. Perspektivy nejsou veselé. Více jak polovina e, romského obyvatelstva je velmi mladá vzhledem k vysoké porodnosti a e, vysoké úmrtnosti. Je třeba Romům, mladým Romům umožnit přístup ke vzdělání. Jediná součást romské společnosti, která může hrát skutečný aktivní, skutečnou aktivní roli, jsou právě oni. Děkuji, pan Makula, na jednu minutu. Mulțumesc. Romi constituie o comunitate etnoculturală Děkuji, pane předsedo. Romové představují etnickou a kulturní komunitu, eh, která jde nad hranicemi a eh, obsahuje nějakých 10 milionů lidí. Je třeba se věnovat eh, této problematice soudržně a eh, všemi eh, silami. Musíme jít trochu dál, musíme vytvořit skutečnou evropskou strategii s dobře namířenými aktivitami a s, při, s studiem, studii dopadů. Já jsem ze země, kde je romská menšina velice značně zastoupena. My si dobře uvědomujeme, že toto je problém. Ještě před při přistoupením Rumunska k Evropské unii jsme měli svou strategii vůči Romům. Například na univerzitách, státních univerzitách dostávají Romové místa zdarma a to také přispívá k integraci. Místní a národní orgány také vyvíjejí velké úsilí pro to, aby integrovali Romy na trhu práce, aby eh, bylo možno lépe bojovat proti chudobě. Nicméně potřebujeme větší přispění opatření Evropské unie i materiálního charakteru. Paní Momar, na minutu. Děkuji. Romské děti a romští nezletilí nalézají jediný způsob, jak se vymanit ze své situace, pokud chodí do školy. Bohužel jako projev politické korektnosti často slyšíme výmluvy ze strany rodičů, kteří nenabádají děti, aby chodili do školy, anebo dokonce jim brání v návštěvě školy. A zejména eh, cikánská děvčata jsou znevýhodňována, protože velmi často jsou eh, rodiči nucena, aby se starala o své sourozence, místo toho, aby chodila do školy. Tedy me, podle mezinárodních norem by vláda měla zakročit a hájit práva dítěte tím, že budou postihovat rodiče i tím, že jim odebrou děti. A konečně paní Smoková. nejchudobnějšou skupinou lidí. Nejchudší skupinou osob v Evropské unii jsou určitě Romové. Proto jsem proto, abychom využili všechny nástroje pro začlenění Romů do sociálních a ekonomických aktivit. Řešení vidím především ve vzdělávání dětí a mládeže. Souhlasím také s tím, že je třeba odstraňovat skrytou i otevřenou diskriminaci Romů. Ale jsem i proto, abychom otevřeně hovořili o tom, jak jsou potlačována práva romských dětí jejich vlastními rodiči. Každý má právo na důstojný život. Romské děti eh, ho většinou nemají. I na příštím samitu proto hovořme o tom, že na řešení romského problému eh, a při řešení romského problému musí být aktivní především sami Romové, a to jak při výchově svých vlastních dětí, tak při osobním zapojení se do procesu vylepšování svých životních podmínek. A já v budoucnu nechci být komisařkou, tak eh, proto chci na tomto místě říci, že na nadcházejícím samitu musíme hovořit i o tom, jak je zneužíváno podpor pro Romy, samotnými Romy. Děkuji. Děkuji a omlouvám se ještě jednou těm, kteří nemohou hovořit v rámci Catch the Eye. Už teď máme 15-minutové spoždění. Pan López Garrido za radu. Prosím, máte slovo. Eh, Děkuji, pane předsedající. Rozprava k tématu eh, summit v Kordobě k začlenování Romů nám ukázala, jak důležitá je tato otázka ve smyslu eh, začlenění sociálního i ekonomického eh, Romů. Je to evropský problém a proto potřebujeme evropskou strategii. A právě tuto strategii chceme vypracovat. Udělali jsme četné pokroky, ale ty nestačí. A v Kordobě na samitu se pokusíme pokročit dále. Strategie musí spočívat na pracovním plánu, eh, kterého se chce držet rada. Celý program předsednictví, který počítá s 18 měsíci, má k dispozici různých nástrojů, kterých může využít. Strukturální fond je nejsilnějším nástrojem, který můžeme využít proto, abychom zajistili sociální soudržnost. Vše musí být ale realizováno, realizováno v praxi. Vše, co děláme, se musí opírat o specifické problémy Romů a musíme se také soustředit na věci, které jsou obzvláště důležité, jako je například přístup na pracovní trh, chudoba žen a nebo potíže s bydlením, dále diskrim, diskriminace, násilí na Romech, dále se musíme věnovat mladým lidem a v souvislosti s hospodářskou krizí eh, Musíme také eh, dbát na to, že je těžké proniknout na pracovní trh eh, pro Romy s nízkou kvalifikací. Romové se také dožívají nižšího věku než zbytek Evropy, a to v průměru o 10 let méně. Takže tam se musíme specificky zaměřit na eh, aktivity, které tady s tím souvisí. Romové jsou opravdu nejvíce diskriminovanou národnostní menšinou. A nyní všeobecněji. Například eh, násilí na ženách, v tomto ohledu je velmi důležitá ta směrnice a my se postaráme o to, aby eh, tato směrnice opravdu prospěla ženám. A nebo antidiskriminační lini, eh, směrnice, ta také musí prospět eh, Romům. Samozřejmě se na celý problém nesmíme dívat paternalisticky. První, co musíme udělat, je respektovat toto etnikum a tuto národnostní skupinu. Děkuji a slovo má paní komisařka. Děkuji, pane předsedo, a chci také poděkovat poslankyním a poslancům za celou řadu e, těch návrhů a podnětů. E, všechny si e, s... Summit. Um, s kolegou eh, komisařem eh, bereme k srdci a začleníme je do eh, dokumentu. Budeme o nich jednotní. Samozřejmě komise nemůže přijmout skutečnost, aby Romové byli diskriminováni, aby byli vyčleňováni z důvodu svého původu z naší společnosti. Máme určité nástroje, máme určité politiky a teď je otázkou, jak je využíváme. Jak vlastně zajišťujeme mainstreaming této otázky otázky a e, jak začlenujeme Romy do řešení. Já si nemyslím, že bychom potřebovali nějaký speciální fond pro Romy či speciální směrnici pro Romy. My se musíme prostě plně zabývat otázkami Romů při implementaci komunitárního práva a při e, využívání e, unijních finančních prostředků. Celá řada z vás hovořila o partnerství a spolupráci všech klíčových aktérů, všech zainteresovaných stran. To je přesně to, co Evropská komise sleduje na e, Evropské platformě pro začlenování Romů a následných e, postupech. A já bych tedy chtěla zdůraznit ještě jednu věc a zdůraznit ji zcela zásadně. Vyčlenování Romů je hodně spojeno se základními právy, ale je zároveň také spojeno velmi e, no, velmi výrazně se sociálními a hospodářskými otázkami. Hospodářské náklady vyčlenování Romů podle eh, studií jsou velice eh, značné. A to je další důkaz, proč my musíme hledat řešení romské otázky pro dobro celé společnosti. Takže implementovat ty nástroje, které máme k dispozici tím nejúčinnějším způsobem, si bude vyžadovat určitý strategický přístup. Mainstreaming, jak to také někteří z vás řekli. Tento přístup musí být založen na spolupráci, na mobilizaci nutných zdrojů a také na strategii, která eh, by byl, bude vyplývat z poučení se z chyb i z úspěchů. Takže nemůžeme jít cestou vytváření strategie, která by zůstala na papíře. Potřebujeme výsledky. Výsledky, které budou, znamenovat, eh, budou znamenat integraci Romů do mainstreamových eh, škol. Celá řada z vás hovořila o vzdělávání, o školách a já eh, už teď s netrpělivostí očekávám výsledky naší aktivity o předškolní výchově, uvidíme, jaké to bude mít dopady. A pak je to ještě otázka zase trhu práce. Můj kolega eh, v tomto směru bude formulovat konkrétní cíle a pak je tady samozřejmě ta většinová společnost a e, tam e, se musíme také všichni podílet. Děkuji, paní komisařko, to je konec rozpravy. Hlasovat e, budeme na příštím dělčím plenárním zasedání a teď je tady na řadě série otázek komisi. Pane kolego, chcete slovo? Ano, děkuji. Já mám tady technický problém. Právě jsem si všiml, že mě e, počítač o to bojdi nevette tebe. Vyklonoval, protože e, se tam objevilo mé jméno Eh, všiml jsem si, eh, když tam byla eh, napsaná paní Gomez a také moje kolegyně Kinga Gens hovořila jako tabajdy. Prosím, já bych opravdu mm, nebyl rád, kdybych byl tímto způsobem naklonován do tolika dalších osobností tohoto tohoto parlamentu, tak to zkontrolujte a dejte to do pořádku. Předseda toto slibuje. Teď je na řadě tedy o program další, otázky komisi. 35 minut eh, jsme bohužel ztratili vzhledem k procedurálním zá, eh,